Kolegové, prosím, posaďte se, abychom začali, protože nás čeká poslední zasedání našeho výboru v tomto volebním období. Na samém začátku chci uvést, že jsme přidali jeden bod na pořad jednání, který se týká smlouvy o vědecko-technické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Ruské federace. Rozhodnutí o tom, jak budeme postupovat, je takové, že půjdeme eh, zjednodušeným eh, řízením a k tomu eh, tedy dohodneme se o tomto až na konci tohoto dnešního zasedání. Zda tedy budeme takto postupovat. Kolem 11. 12. se na tom dohodneme. A nyní schválení eh, zápisů z minulých schůzí 18. března, 25. Eh, března, pokud nebudou námitky do konce schůze, budou tato, tyto zápisy považovány za schválené. A nyní elektronické eh, hlasování. A po elektronickém hlasování vás poprosím, abyste zůstali ještě 10 minut, abychom si udělali jakési zakončení, eh, krátké zakončení naší činnosti. Já jsem slíbil, že těch hlasování bude dnes více. Minule jsme hlasovali jednou, dnes budeme hlasovat dvakrát. A já jsem ten slib splnil, protože skutečně máme dvě hlasování na místo jednoho. Nejdříve budeme testovat, nejdříve otestujeme naše hlasovací zařízení, hlasujeme. Končím hlasování. Vypadá to, že všechno je v pořádku, není zde žádný problém, takže eh, půjdeme k samotnému hlasování. Horizont Evropa, jak víte, 100, 120 miliard euro, které očekáváme na tento program. Budeme hlasovat. Dan Nika je zpravodajem k tomuto tématu a e, odhlasováváme si e, dohodu, e, která vzešla z trialogu. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Vynikající podpora, gratuluji, skvělé, skvělý výsledek. Vynik. A před tím posledním hlasováním, tím druhým, bych rád eh, informoval, že jsme jediným výborem s tak vysokým počtem eh, věcí, které se týkaly e, e, víceletého finančního rámce, které se nám do, podařilo dokončit. Dalším takovým je e, rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa a tady hlasujeme k tomu provádění programu a pan Christian Eller byl zpravodajem a hovoříme o té dohodě, které bylo dosaženo na neformálním trialogu. Jmenovité hlasování zahajuji. Končím hlasování. Vynikající podpora. Gratuluji ke skvělé práci. A nyní přejdeme pan Eller. Nechci si nějak vyhřívat v té slávě, ale chci zmínit z procesních eh, důvodů. My jsme si odhlasovali tento specifický program a zároveň věsme, že rada by ráda zahájila interinstitucionální dialog k právnímu základu a je tady jakési interní chápání, že výsledek tohoto interinstitucionálního dialogu by mohlo být to, že se změní právní základ tohoto specifického programu. Politická motivace pro to, abychom souhlasili, je v tom, že jsme vlastně dostali skoro 100%, 100 toho, co, o co jsme usilovali. A tedy i proto, aby ten proces mm, šel dostatečně e, e, rychle a aby by bylo asi žádoucí, aby došlo k té dohodě tří institucí, pokud jde o právní, právní základ. Nejde tedy o to, abychom se zde vzdávali svých pravomocí a výsad, ale jde o to, aby výzkumníci a další aktéři v Evropě měli výhody z, této, z tohoto rychlého řízení a aby se jim dostalo ujištění, že dostanou eh, prostředky na tento velký, největší na svě, eh, světově významný výzkumný eh, program. Uvidíme potom, jak to bude vypadat, které dostanou po roce 2021. A nyní Děkuji za toto upozornění a vzhledem k tomu, že je to poslední eh, schůze v rámci tohoto osmého volebního období, tak tu mám několik eh, závěrečných slov a několik čísel. Čísla, která jsou velmi významná. 77 eh, schůzí bylo 78 a zpracovali jsme 64 legislativních věcí, 37 v rámci spolurozhodování. Více než stokrát proběhl trialog v rámci našeho výboru tedy trialogových eh, zasedání s radou a komisí, protože některé trialogy měly několik, třeba čtyři, pět jednání. Dohromady tedy těch eh, jednání v rámci trialogů bylo sto a některá trvaly i 7 až 8 hodin, na to nezapomíneme. Přijali jsme 12 aktů v přenesené působnosti a 24 zpráv z vlastní iniciativy, 6 ústních otázek, 39 misí digitální pracovní skupina k digitální eh, unii a k horizontu 2020. To bylo ještě navíc k těmto věcem, čili skvělá práce. Ale důležitý je obsah té práce. Připomeňme si, i pro následující měsíce a roky, protože se nám podařilo vytvořit energetickou unii. Za těch posledních pět let, pět let pod našima rukama vznikla energetická unie jako velmi důležité uspořádání. Byli jsme také aktivní v oblasti klimatické problematiky, třeba že jsme zastávali poněkud jiné názory než kolegové z, výrobě, z výboru Envy, ale to je velmi zdravé, protože eh, kdyby některé ty návrhy nebyly pozastaveny námi, tak by to mohlo zcela zadusit náš průmysl. Společný digitální trh, to byla další oblast, digitální Evropa. Eh, program Digitální Evropy v rámci eh, MFF, Evropský eh, kodex elektronické komunikace a také, jak si vzpomínáte, výhody roamingu v Evropské unii, něco velmi důležitého pro naše občany. Horizont Evropa, který byl právě dnes odhlasován a celý ten balíček víceletého finančního rámce, velký objem peněz, o kterých jsme eh, rozhodovali z pohledu občanů eh, vesmírná politika, modrá ekonomika, umělá inteligence, eh, průmysl 2.0, obrana, mnoho dalších témat. Ten obsah té naší pracovní náplně je ještě důležitější než kolik to obsahovalo nebo kolik to představovalo setkání, kolik z toho vyšlo eh, legislativních eh, eh, návrhů. Já jsem zde již ve třetím volebním období, takže mám srovnání, jak to vypadá v jiných výborech a musím říci, že jste odvedli skvělou práci. Děkuji za tu práci, za kterou jste odvedli a také děkuji za kompromisy, protože my jsme vždy Eh, každou k té každé diskusi přistupovali s tím, do jaké míry jsme ochotni eh, a dojít ke kompromisům. A u těch velkých legislativních aktů jsme dosáhli eh, skutečně velké většiny při hlasování 70, 80 až 90 poslanců členů našeho výboru podpořilo ty výsledky těch průběžných diskusí to by nebylo možné bez našich zaměstnanců, tedy zaměstnanců nebo pracovníků jednotlivých e, poslanců členů. Nebylo by to možné bez našich politických e, poradců, ty jsou též v sále a nebylo by to možné bez sekretariátu našeho výboru. Dovolím si říci, jednu věc. K, po sedmi letech pan Klaus Bayer odchází. Dovedete si něco takového představit fungování bez něho. Já si to představit eh, nedovedu. Děkuji tedy panu Klausu Bayerovi za veškerou jeho práci a příspěvky. A on se stane eh, vedoucím eh, jednotky ve výboru TRAN, tedy sekretariátu výboru TRAN, čili hned za rohem, a pan Walter Goetz, který je tady dnes, dnes tež, který vedl oddělení sekretariátu TRAN, vlastně ho nahradí. Takže dochází jenom k výměně eh, těchto dvou funkcí. Poprosím pány, aby si stoupli. Naštěstí jsme neměli žádný, tolik střetů eh, eh, pravomocí s, eh, s výborem TRAN jako s jinými eh, výbory. Eh, dále také děkuji tlumočníkům, Děkuji také všem zaměstnancům parlamentních služeb, lidem, kteří se podíleli na úklidu, občerstvení a dalších věcech. Chci říci na závěr. Čekají nás volby kolegové, někteří z vás eh, kandidujete v dalších eh, volbách, někteří ne. Jak víte, náš eh, politický život je dobrodružstvím. Nikdy nevíme, co nás čeká, nikdy nevíme, co je ta lepší volba. Teprve zpětně můžete srovnávat, ale předem srovnávat nemůžeme. Chci vám tedy všem pogratulovat těm, kteří kandidujete v budoucích, v těch následujících volbách a těm, kteří nekandidujete, protože eh, před vámi leží skvělá budoucnost po té, co jste byli členy našeho výboru a účastnili jste se jeho práce. Eh, my jsme mm, spolupracovali vynikajícím způsobem a chci připomenout, že dva z našich koordinátorů od začátku našeho působení se stali eh, velmi úspěšnými ve, v, v jejich vlastních vládách. Christian Niskarin, který eh, se eh, stal v Lotyšsku eh, premiérem a eh, Cloud eh, Termes přešel do lucemburské vlády, také Kaja Kalas mm, směřuje na post estonského ministerského předsednictví. Takže i za to bychom se měli v příštím volebním období zasazovat zavat, pomáhat takovýmto našim kolegům. E, osm nebo devět, možná i deset e, ministrů vzešlo z našich řad eh, i u nás v Polsku, kteří byli na začátku volebního období zde, takže dohromady několik, tedy možná až devět kabinet, ministrů různých eh, kabinetů, takže pokud se eh, v budoucnosti stanete členem výboru ITRE, buďte připraveni, že skončíte v, na ministerském postu ve, ve, svých vlád, ve svých státech. Já mám dlouholetou zkušenost Evropské Evropského parlamentu a musím říci, že činnost výboru ITRE byla skutečně nejzajímavější. Ta témata, která jsme projednávali, jsou reálná a ovlivňují hospodářství, ovlivňují naše občany a děkuji vám všem za to, že jste přispěli k této činnosti ve prospěch našich občanů. Eh, chtěl bych také Mm, pogratulovat našim eh, mým místopředsedům a sám sobě mm, a našim koordinátorům, místo na, na zástupcům koordinátorů všem eh, děkuji za aktivitu během celého volebního období, protože jste odvez, odvedli ohromný kus eh, práce. A 2. července ať budeme či nebudeme zvoleni, se znovu sejdeme ve, v tom složení starých i nových členů, e, tedy poslanců 2. července. Takže v tom okamžiku by mohlo vzniknout, by mohla vzniknout další skupinová fotografie, ale tu první si uděláme. Nyní poprosil bych, abyste se uh, postavili zde dopředu. Někteří z vás, někdo z nás si stoupne zde na, za předsednický pult a vyfotí nás. Takže prosím, abyste se postavili zde dopředu přede mne a uděláme si tu skupinovou fotografii. Děkuji. Dear friends, ladies and gentlemen, uh, ITRE... Dámy a pánové, eh, programy ITRE v rámci MFF, aktuální stav a eh, vyhlídky. Tak já bych vás požádal, abyste eh, zaujali svá místa. A poprosím o klid a pustíme se eh, do toho programy ITRE MFF, čili eh, aktuální stav a vyhlídky. Jak víte, my jsme jako ITRE odpovídali za celou eh, řadu těchto programů, bylo jich sedm. A teď bychom si rádi vyměnili názory s Evropskou komisí a s předsednictvím Rady Evropské unie. bych tady rád uvítal eh, paní komisařku Beňkovskou, pana komisaře Moedase a pana eh, velvyslance Kosvina Boengua, eh, zástupce reprezentanta na Koreperu 2. My jsme odvedli eh, velký kus práce na jedné straně eh, za Evropskou komisi. Děkuji vám mnohokrát a blahopřeji za k vašim návrhům. A na straně eh, rumunského předsednictví, takže poprvé odpovídáte za celou Evropskou unii a výsledek je opravdu, mm, řekl bych, neuvěřitelný. Teď bychom eh, si s vámi rádi otevřeně vyměnili názory. Horizont Evropa. Tam jsme odpovědní za 120 miliard eur. že jste si všiml, pane komisaři. Za 120. Konkrétní eh, program provádějící Horizont Evropa. Evropský obraný fond. Poprvé v historii máme něco takového. Potom eh, kosmický program. Connecting Europe Facility CEF. Program Digitální Evropa, Digital Europe. Poprvé v historii máme něco takového. Takže eh, se velice těšíme na nové návrhy. Teď bych rád požádal komisaře pro eh, výzkum, vědu a inovace pana Moedase, aby uvedl a naše zasedání. Já vám, pane předsedo, mnohokrát děkuji. Vážení zpravodajové, stínoví zpravodajové, vážený, eh, pane, vážená paní velvyslankyně, vážení kolegové. Myslím, že posledně eh, jsme se viděli ve 2.30 ráno a byli jsme velice unavení, ale šťastní. Já řeknu vám, pane eh, předsedo Busku, že jsme byli opravdu eh, tehdy v noci velice rádi, i když jste eh, přišel se vší svojí energií a odhodláním a zůstal až do konce. To byl určitě velice dobrý moment, takže bych vám rád poděkoval osobně za to, eh, že jste eh, vždy k dispozici pro nás jako předseda. Myslím si, eh, že tehdy jsme mohli být opravdu rádi. Je to opravdu impozantní, když se zamyslíte nad tím, čeho jsme dosáhli. Myslím si, že všichni jsme se dostali do lepší pozice. Když to řeknu jednou větou, tak mm, nakonec jsme na tom všichni lépe než eh, předtím. A když eh, se takové vyjednávání takhle ukončí, tak eh, si odnášíte dobrý pocit. Hmm, z takového, to je nejlepší pocit, který člověk může mít při vyjednávání. Když se podíváte na televizi nebo na obrazovkách, vidíte eh, politiky, kteří něco takového konstatují, tak si uvědomíte, že všichni se musí nesmírně eh, snažit zákulisí. Takže já opravdu děkuji eh, zaměstnancům všech v parlamentu, v radě i v komisi. Ti odvedli skvělou práci, protože si pamatuju, že pan předseda Bozek nám říkal, no víte, potřebujeme rychlost, ale eh, současně také kvalitu. A myslím si, že eh, spousta lidí eh, tou dobou si říkala, že no to bude těžké, protože rychlost a kvalita, no jak se to udělá, když nemáme mnoho času. Čili na tohle bychom všichni měli být velmi hrdí, mm, včetně všech členů týmu, kteří tak tvrdě pracovali. Teď eh, v šesti bodech eh, stručně k tomu, co si myslím, že dohoda přináší evropským inovátorům a vědcům. Za prvé, myslím, že jsme vybudovali velice jasný program, struktura tří plířů, kde všichni vědí, eh, jak na tom již jsme. Když jste vědec, tak víte, že tam máte eh, pilíř, o který se opíráte, to je základní výzkum. To je velice eh, důležité pro vědu v Evropě. Všichni vědí, eh, kde to je. A to nebyla žádná revoluce, to byl vývon, vývoj z předchozího evoluce. Potom tam máte určité výzvy a potom za třetí ty myšlenky promítané do inovací. Takže pokud se podívám na ty globální výzvy, tak myslím, že úplně poprvé Máme něco, co dává smysl. Ty klastry jsou jednodušší, lidé spolupracují mezi různými sektory, spolupracují navzájem. Čili eh, no, tam, kde lidé byli dříve v jednom oddělení a už nebyli, eh, a byli tam eh, rádi, tak to už to tak nefunguje. Teď už jde o interdisciplinární spolupráci a o načerpávání energie z ostatních disciplín. Za třetí, poprvé jsou tady mise. Vím, že tohle eh, byla velmi obtížná diskuse pro eh, spoustu zúčastněných. Byla to obtížná diskuse, protože jde o změnu eh, toho, jak komunikujeme o vědě s lidmi, jak Eh, mluvíme o lidech, kteří se takhle snaží. Pokud tohle všechno uspěje, tak poprvé mm, v historii velkých vědeckých programů v Evropě se nám podaří eh, lidi eh, mobilizovat jiným způsobem. Lidé o nás budou hovořit venku na ulici, budou hovořit o, o těch misích jako o něčem, co chápou. A to je velký výsledek pro všechny. Není to snadné, když hovoříte o misích, tak lidé říkají, podívejte se, když uděláte tuhle misi, neuděláme jinou misi. A je opravdu těžké říci, ne, ne, ne, budeme mít mise, které eh, budou přinášet dynamiku pro všechny programy, tak, jak o tom všichni mluví. Za čtvrté, vytvořili jsme Evropskou inovační eh, radu. A myslím si, eh, že ta myšlenka Evropské inovační rady, to je opravdu týmová práce. Je to myšlenka, o které jsme tady eh, začali společně mluvit. Tam nejde o eh, jednu věc z jedné strany nebo z druhé strany. Eh, tam jde o to, co se sestavilo v tolika rozhovorech. O tom, abychom měli silnou značku pro inovace, abychom měli jednotné kontaktní místo pro inovace, abychom se pokoušeli o spojené instrumenty, které budou zpěvat granty a vlastní kapitál a kapitál tam je dobré se pokusit o změnu. V nadcházejících letech to jistě eh, přivodí změnu a měli bychom být eh, rádi. Za páté, nový přístup k partnerství. To je velice zajímavá napoutavá diskuse, protože jsme měli pocit, že je třeba něco udělat. Opakovaně členské státy i parlament eh, o něco takového žádali a měli jsme pocit, že už nemůžeme pokračovat tak jako do posud. V tom budoucím eh, programu to bude velice dobré, protože se bude poprvé racionalizovat. Řeknete, řeknete, jsou prostě jenom tři typy partnerství, je to snadné a budete vědět, na čem jste. A potom ještě eh, poslední věc k rozšiřování. A pokud je tady jedna věc, eh, která parlamentu vždycky dobře eh, šla, a ne, není to ze dneška, je to z horizontu 2020, tak je to rozšiřování. Parlament eh, znamená rozšiřování. Parlament od prvního dne hájí ty, kteří potřebují stoupat po žebříčku excelence a Myslím si, že od začátku do konce eh, diskuse eh, té noci jsme to viděli na tvářích eh, zpravodajů, stínových zpravodajů, pana předsedy. A dosáhli jsme té dohody 3,3 rozpočtu, které mají být přidělena na rozšiřování. Tak myslím, že i v Evropě je spousta vědců, kteří k vám budou zhlížet protože vy jste o tohle šíleně bojovali a teď tím eh, směrem eh, k zpravodajům pana, panu Ellerovi a panu Nikovi. Vy jste tam byli od eh, samého počátku a to, to je velice podstatné. Díky tomu budeme mít více peněz na rozšíření a tohle eh, se opravdu eh, vyplatilo pro eh, všechny, pro výzkumníky i pro inovátory. Takže, takže parlament bude hlasovat až to odhlasuje za dva týdny v Dubnu na plenárním zasedání, tak začneme zřizovat ty, ty partnerské iniciativy. Tady bych se na chvilku zastavil. Je tady totiž problém změny právního základu toho konkrétního programu. To není úplně vyřešené. A všechny bych rád požádal, aby se eh, pokusili eh, tohle všechno eh, co nejrychleji vyřídit, protože je škoda, a to je ta důležitá věc, abychom ehm, se všichni snažili, aby nakonec ty dva legislativní texty, aby se o nich hlasoval řádným způsobem na plenárce. Takže já bych eh, ukončil tím, že, že jsme, tím, že jsme se dohodli na horizontu 2020, tak jsme vydali i jasný signál vyjednavačům MFF o tom, jak je důležitá věda a inovace. A teď je naším společným úkolem hájit eh, silný rozpočet právě pro tento program. To bude ta další výzva. A já eh, počítám že s tím, že všichni z vás se budete snažit zajistit, aby ten program byl vůbec největší eh, vědecký a inovační program eh, v historii, ale aby to opravdu eh, přineslo přidanou hodnotu občanům. Takže vám děkuji, pane předsedo, a děkuji všem zúčastněným. Děkuji vám, pane komisaři. A velice upřímně řeknu, že před rokem jsme si ani dokázali představit, že v dubnu 2019 budeme v podstatě hotoví s horizontem ani to nebylo na stole, protože vy jste uh, předložili na konci května, na začátku června. Takže to bylo tehdy opravdu hodně nepředstavitelné. Takže nám mnohokrát děkuji eh, za tu eh, velkou podporu, za ty skvělé aktivity a, a mm, také všem kolegům z výboru ITRE děkuji za skvělou práci v Horizontu Europe. A teď Evropský obraný fond. Eh, kosmický program. To je v podstatě eh, program jednotného trhu pro malé a střední podniky, eh, všechny také, dá také Invest EU. Všechno to bylo výlučné pro pravomoci výboru ITRE jménem Evropské komise. Za to odpovídala paní Běňkovská, takže děkuji vám, že jste k nám přišla a teď vám dávám slovo. Děkuji vám, pane předsedo, vážení eh, zpravodajové, stínoví zpravodajové, pane, paní veslenkyně, pane komisaři, Vážení poslanci, já jsem velice ráda, že se můžu zúčastnit tohoto posledního zasedání výboru ITRE. Zaměřím se na dva programy eh, na obranu a mm, vesmír budu, nebudu hovořit příliš dlouho, ale eh, řeknu to stručně. I když jsou to mnohem eh, objemově menší programy, tak jsou velice významné, takže zajdu do podrobností. Eh. A jak jste říkal, pane předsedo, je to pouhých 10 měsíců od té doby, co jsme to nařízení navrhli. Takže vy jste opravdu odvedli skvělý kus práce ve všech těch mm, záležitostech. Doufám, že to plenární zasedání opravdu za dva týdny schválí. Takže teď Evropský obraný fond. Jak víme, teď eh, v Evropě není obraná spolupráce a s touto dohodou o hlavních parametrech fondu toto je skutečný milník eh, směrem k obrané unii. Je to nesmírně důležité, měli bychom na to být hrdí. Jako Carlos předtím eh, říkal, rád bych poděkovala eh, vyjednávacímu týmu ITRE, eh, pan zpravodaj Krasnodemsky, spolu zpravodové paní Grostet, Riket, Martin a Bitykofer byli opravdu odhodlaní dosáhnout výsledku. Ráda bych zdůraznila, že během těchto vyjednávání jsme Eh, zásadně čerpali eh, z práce vašeho výboru v oblasti programu Evrop- eh, rozvoje evropského obraného průmyslu, který jste udělali loni za vedení François Grostet. To byla takový, taková, taková testovací fáze pro EDF. EDF má obsahovat řadu věcí, za které ten výbor tvrdě bojoval. Jenom několik z nich vyjmenuji. Za prvé, bylo eh, v právním textu dáno jasně najevo, že příslušné kroky musí být v souladu s národním i mezinárodním i eh, evropským právem eh, a příslušnými právními zásadami a komise bude vydávat obecné zásady k etice jak pro žadatele, tak pro nezávislé mm, odborníky, kteří budou tu etiku posuzovat nezávisle. Také SSDE eh, eh, jasně vylučuje rozvoj eh, smrtících autonomních zbraní bez možnosti lidské kontroly. Jak si všichni pamatujeme, to byla velice důležitá věc pro několik politických frakcí. A dále rozvoj těch průběhových, těch průběžných cílů bude tedy průběžně hodnocen a a také se budeme eh, zabývat disruptivní te- disruptivními technologiemi. Jak technologie, eh, pardon, jak komise a parlament eh, se tady jasně shodly. Dále jsme zachovali tady otázku způsobilosti fondu. Hodně jsme se o tom bavili, ale pravidla jsou jasná. Budeme financovat jenom firmy se sídly v EU které eh, plní jasně tři bezpečnostní podmínky, bezpečnost dodávek, bezpečnost informací a eh, nepřenášení eh, poznatku. A tady nikoho nevylučujeme z našich spojenců, akorát stanovujeme ty podmínky přesně tak, jak jim evropské firmy čelí, když dělají výzkum a vývoj v obraně ve třetích zemích. Pokud je o implementaci, výroční eh, programy pracovní se budou přijímat eh, aktiv přenesené pravomoci, ale se tam priorit. Bude tedy zaveden eh, jako rámec pro tyto programy. Komise ho bude implementovat přímo a každý rok příslušnému výboru budeme představovat obsah toho pracovního programu. Doufám, že, a jsem si jistá, že role Evropského parlamentu v tom rozhodovacím procesu bude eh, zajištěna. Teď k eh, Evropskému kosmickému programu. Nejdříve musíme říci, že jsem velice ráda za výsledek vyjednávání. A velice eh, konkrétně chci poděkovat Masiliánovi Salínimu za jeho práci a také stínovým zpravodajům, paní Kreo, panu Škerelcovi, panu Tošenovskému a paní Nagladal. Mm. Všichni jste eh, eh, přistupovali vstřícně k tomu, aby to jednání bylo nakonec úspěšné. A ráda bych vám eh, připomněla, odkud jsme vycházeli. Dnes máme dva kosmické programy, každý má odlišný právní základ Galileo v dopravě a Kopernikus v eh, vesmíru. Teď jsme se dohodli na jednotném nařízení o Evropském, eh, Evropském eh, kosmickém programu podle článku 189 smlouvy. A také sem bude spadat, spadat Evropská agentura Evropské unie pro kosmický program. Jsem velice ráda, že návrh komise k těm čtyřem prvkům byl zachován a dokonce jste je ještě posílili. Tak zaprvé je tady potřeba zajistit a upgradeovat to, co už máme, tu stávající infrastrukturu, to znamená Kopernikus a Galileo, to si zasluhuje silnou investici a, a um, kontinuitu a, a to je naše priorita číslo jedna. Za druhé, není tady žádná vesmírná politika bez a, nezávislého přístupu k a, vesmíru a jsem rád, že tady máte konkrétní a, ustanovení na podporu tohoto s článkem 5. EU tedy bude chytrým zákazníkem, bude podporovat tedy e, e, v evropské e, firmy pro vysílání raket a také bude podporovat modernizaci evropských tedy míst k vypouštění. Potom článek 6, ten je velice důležitý, ten umožní přesně toto a potom je tady tedy vazba mezi obranou, eh, bezpečností a vesmírem. Tak už to je v Galileu a Koperníku a ještě tady budeme mít dva nové komponenty, čili SSA a Govsatcom. Pokud je o konkrétní mm, záležitosti eh, související s řízením, tak eh, ty věci, které se nejvíc probíraly na trialogu, tak vám chci poblahopřát k té velice Eh, jemné rovnováze, které se nám podařilo dosáhnout. Takže Evropská vesmírná agentura, eh, teď, nová, teď jsme je to Evropská agentura, agentura EU pro vesmírný program a všechny důvěryhodné subjekty, to tam všechno je eh, zapojeno do toho systému řízení. A potom jsem ráda za velice dobrou roli pro, evropské, tedy pro Evropskou agenturu pro vesmír, pro tedy v budoucnosti. Musíme všechny, všichni podporovat budování infrastruktury a to může dělat jenom Evropská agentura. To chci zdůraznit. Na druhou stranu je tady důležitá role ESA. Ta zůstává nezmenšená a nesporná. V té nové složce se ESA zaměří na tedy kosmický výzkum a vývoj. A poslední věc, Eh, velice si vážím té flexibility a pochopení, které jste prokázali při eh, řešení otázek, eh, které měla komise v souvislosti s Brexitem. Ani o tom vlastně nechci hovořit, ale, ale jistě chápete. Hmm, a děkuji vám za to nalezená řešení. Tady jsou rozumná. Tím již jsou zájmy EU plně zachovány. A také bych eh, velice ráda poděkovala našemu panu předsedovi, panu Buskovi. Eh, eh, vaše odolnost vůči spánku a únavě je legendární na výboru i na komisi. Takže díky vašemu odhodlání jsme dosáhli takového pokroku v těchto věcech. A děkuji vám, že jste uspořádal tuto dnešní akci. Pro mě to bylo důležité, i pro Karla se, že sem přijdeme. Pobavíme se s vámi naposledy. Děkuji vám. Samozřejmě ještě eh, práce rumunského předsednictví, na to také nesmím zapomenout. Ano, děkuji. Děkuji mnohokrát. Děkuji za vaše slova a chci říci, že máte naprosto pravdu, když eh, tak velký objem peněz z hlediska MFF <clears throat> předkládáte peníze, které jsou velice důležité pro malé a střední podniky, pro naše občany. Eh, vlastně poprvé je to takto i pro otázky vesmíru. A teď se dostáváme k dalšímu důležitému tématu, to je Connecting Europe Facility. A máme tu možnost společně projednávat tuto otázku s výborem TRAN. Nemáme dva ehm, komisaře, kteří by zodpovídali za tyto programy, ale máme tady naštěstí eh, pana velvyslance Kosminu Bojangiu, eh, který eh, v rámci rady za tyto otázky zodpovídá, tedy za otázky Connecting Europe Facility, za digitální Evropu a navíc ještě také za um, Horizon Europe a za uh, otázky ve smíru. Všechno toto dohromady je v jeho povinnostech uh, také CEF a Digital. Nemáme tady nikoho pro tyto věci z komise, ale máme tu v někoho velice důležitého velvyslance zastupujícího rumunské předsednictví. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení členové parlamentu, paní komisařko Běnkovská, pane komisaři Mojdaš, já vám všem děkuji za to, že jste mě pozvali a jsem velmi rád, že mohu zastupovat rumunské předsednictví v radě dnes na tomto zasedání výboru ITRE. Chtěl bych začít tím, že vám poděkuji za spolupráci i za vizi, kterou jste projevili během jednání. Nedávné období bylo velmi intenzivní jak pro parlament, tak pro radu a naším společným úsilím je e, ten výsledek řada relevantních e, spisů, které jsme za tak krátkou dobu projednali. A e, já jsem hovořil o vizi a chtěl bych k tomu stručně říci, že opravdu velice oceňujeme vizi, kterou jste projevili. Vy, pane předsedo, i celý výbor ITRE. Když jsme začali přemýšlet o našich prioritách v rumunském předsednictví pro toto šestiměsíční období, tak jsme zaznamenali jednu věc. <clears throat> Nejen během tohoto období, Eh, tedy bude v polovině eh, období summit v Sibiu, eh, bude se věnovat nejenom otázkám budoucnosti Evropy, ale také během tohoto období proběhnou volby do Evropského parlamentu. Bude tady nový parlament, pak bude nová komise. <clears throat> A také se vlastně změní dekáda, zahájíme novou dekádu nové desetileté období. To bude velmi slibné desetileté období, plné příslibů pro naše občany. A proto jsme se rozhodli, že se v předsednictví chceme soustředit na budoucnost Evropy jako na velmi důležitou otázku. Já bych se chtěl podívat na otázky MFF. Samozřejmě všechny projednat v parlamentu nemůžeme, ale vybrali jsme ty, které podle našeho názoru jsou relevantní pro to nadcházející desetiletí. A když se podíváte na ty spisy, které jsme společně zpracovávali a které jsme finalizovali, jsou velice důležité pro nadcházející desetiletí v Evropě, pro budoucnost růstu, zaměstnanosti. Je to otázka digitální Evropy, digitalizace jako velký zdroj růstu pro nadcházející desetiletí, nová průmyslová odvětví, vesmírný program a také mm, Horizon Europe, Horizont Evropa. Jak jsem řekl, to všechno je také velmi slibné pro budoucí růst a zaměstnanost. Máme CEF, pro infrastrukturu, to je důležité pro digitalizaci, energetiku, dopravu. To všechno jsou velmi relevantní témata a považujeme je za velmi důležitá pro budoucnost Evropy. Jsme tedy velmi rádi, že tady je pozitivní výsledek a že jsme dospěli k vzájemnému porozumění. Včera jsme dostali dokumentu a také příslušný dopis schválený v Radě. A dovolte, abych eh, se věnoval těm programům, o kterých eh, jste se zmínil. První společné eh, porozumění se týká programu Digitální Evropa, nejenom v trialogu, ale na základě celého velmi náročného úsilí v odborného hlediska. Je to otázka globální digitální ekonomiky. Největším výsledkem je Eh, ta bilance, která řeší mm, důležité evropské eh, priority, a znamená zlepšení digitálních dovedností a lepší digitální konvergence. Já jsem přesvědčen, že tento program přinese eh, velký přínos k dosažení vysoce kompetentní digitální Evropy, která digitalizace se použije v nejrůznějších oblastech, včetně zdravotnictví, sociální politiky, v průmyslu, eh, v malých a středních podnicích. Vesmírný program, sám jste řekl, pane předsedo, že to je poprvé v historii EU, eh, e kdy my si uvědomujeme, že eh, vesmírný program může přinést hodně nového a důležitého pro Evropu, evropské občany, evropský průmysl i úlohu EU eh, e jakožto globálního aktéra. Horizont Evropa. Tady máme velké výsledky za velmi krátké období. Společné úsilí eh, vedlo k velmi účinným jednáním v tomto programu. Eh, včasná dohoda vytváří podmínky pro dobrou přípravu partnerství mezi komisí, členskými státy a také se zapojením Evropského parlamentu. Eh, naše práce na horizontu Evropa ještě neskončila. Jsou tady některé eh, podrobnosti, které ještě eh, vyžadují brzké mm, uspořádání jednání. Dalším důležitým programem zajištění bezpečné Evropy, zajištění strategických cílů. Za rumunského předsednictví jsme velmi rádi, že se toto také stává realitou. Eh, tady máme velkou odpovědnost, která je na, vložena na naše ramena. A je to také možnost, aby se, jsme se stali důležitým faktorem v oblasti obrany. Ehm, kde také vytváří podmínky pro dobrou konkurenceschopnost eh, obraného průmyslu v Evropě. Vytváří se také ehm, projekty spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje. To je ta technologická stránka, která může vést eh, k vývoji nových technologií. Všichni si uvědomujeme, že jsou tady důležité synergie, důležité úspory z rozsahu což všechno je důležité pro celou Evropu. Jsou tady také nové možnosti, že tyto iniciativy, zejména pro malé a střední podniky, přinesou příležitosti, ačkoliv třeba dříve se v této oblasti neangažovali. A konečně Connecting Europe Facility. Tady chci opět ocenit dobrou spolupráci kterou předsednictvo vedlo s parlamentním vyjednávacím týmem. Máme vyvážený kompromisní text a Tady budoucnost programu CEF přinese konektivitu, digitalizaci, vytváří se synergie mezi energetikou, dopravou a digitální ekonomikou. Vážení kolegové, přátelé, po eh, mnoha hodinách intenzivního jednání bych rád poděkoval zejména zpravodajům eh, k těmto velmi důležitým bodům. Je to pan Dan Nika pro Horizon Europe, Christian Adler, Švitlauch, eh, eh, pan Kašnevský, Massimiliano Salini, Angelika Ninar, Mlinar, pan Marinescu, Marian Čavanescu, a chtěl bych říci, že je samozřejmě pro nás jednoduché eh, vést jednání, když máme eh, jako partnera rumunského zpravodaje, to je samozřejmé. A chci tedy poděkovat za všechno tuto odvedenou práci. Ještě jednou děkuji za ducha spolupráce, konstruktivního ducha a také za tu vizi, kterou jste projevili v předsednictví výboru, ve kterém jsme našli velice dobrého partnera. Děkuji vám. Děkuji, pane velvyslanče. Děkuji za skvělou spolupráci. Zmínil jste všechny zpravodaje v tom pořadí, ve kterém ostatně dostanou také řečnickou dobu. Ale chci se omluvit vám, zpravodajům. Eh, byl tam pan Marinesku, ale pan Marinesku byl sice jmenován jako poslední, ale on bude muset odejít, tak když dovolíte, ehm, dostane eh, slovo eh, jako spoluspravodaj na Connecting Europe mm, Facility Marian. Děkuji, děkuji za um, pochopení. Já mám totiž ještě další schůzy. Pokud jde o Connecting Europe Facility, tak jen velice stručně eh, společné porozumění. Já tedy nevím to, jaká je ta nová definice. Já jsem po to pochopil tak, že je to dílčí um, dohoda. A je to společné porozumění, doufám, neohrozí budoucnost eh, tohoto tématu a nestíží život zpravodajům v příštím volebním období. To by bylo trošku nebezpečné. Takže je to dílčí dohoda, samozřejmě kvůli penězům, kvůli rozpočtu, ale současně také kvůli dvou věcem, eh, které předsednictví eh, poslala do toho nego box, eh, což není úplně v souladu se smlouvou, je to tak trošku ilegální. A to je otázka mm, účasti třetích stran na celém projektu. Z hlediska našeho výboru máme přeshraniční energetické projekty až do 15%, možná, že to bude až do 20%, když ne do 20%, tak do 15%. To budou peníze, které budou převedeny ze společných eh, podniků pro energii. A a to je vlastně poslední možnost eh, pro financování těchto mm, projektů. To je vlastně dotace, to je jedna z věcí, kterou, eh, která mě příliš neuspokojila. Dále mobilita. Máme text, eh, který je podle mě důležitý. Je to 6,5 miliard. Peníze budou použity také pro vojenské požadavky tedy eh, civilní infrastruktura použitá pro vojenské eh, požadavky. Dále dopad klimatu a konsistentnost eh, s energetickou účinností. Vložili jsme tady víceletý program a také rámec, perspektivní rámec pro sedm let. To je otázka předvídatelnosti, a kvalitní přípravy projektu, což je velice důležité. Také jsme tam vložili hodnocení eh, některých projektů, které se týkají energií. A eh, tady by bylo dobré mít eh, nový návrh. A pokud jde o Horizon, tak tedy k tomu jen krátce. To rozdělení mezi Západem a Východem bude pokračovat ne, nezáleží na těch třech procentech. No, děkuji, pane kolego. Děkuji za toto vystoupení. A teď eh, eh, už v normálním pořadí eh, první bude hovořit Dan Nika, zpravodaj pro Horizon Europe. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád Eh, ocenil úsilí komisařky Běnkovské, komisařky Modase za eh, to úsilí eh, dospět k výsledku v těchto velmi důležitých tématech. A děkuji také stínovým zpravodajům, kteří tady pracovali, včetně pana Tošenovského, pana Erlera a dalších. Já musím říci, že všichni byli velice důležití v této spolupráci. Ehm, když pracujete s chytrými lidmi, kteří mají jasný cíl, tak to přinese dobrý výsledek. Chtěl bych ještě eh, se obrátit na pana komisaře Moedas. Eh, velmi správně zdůrazňuje tyto věci, eh, protože to je otázka přístupu k Eh, výzkumu, k otázkám výzkumu a k celému společenství pracovníků výzkumu. A za to vám velice děkuji, to je jasná vize. Eh, bojujete za správnou věc. A také paní komisařce Běnkovské bych chtěl říci, že také její eh, aspekty jsou velmi důležité a postupuje správně. Eh, v nové komisi by mělo být DG pro průmysl. To nám tady chybí a já myslím, že by bylo vys- dobré vyslat správný signál eh, v takovém DG pro průmysl. DG Industry. Děkuji, paní komisařko Běnkovská. A ještě chci poděkovat vám, pane velvyslanče. Máte pravdu. Je těžké je, není těžké jednat s někým, kdo hovoří stejným jazykem. Ale eh, nechceme hovořit jen o těch 90 různých tématech, různých spisech, eh, které se projednávaly, ale pane velvyslance, Otázka je především, k jakým řešením se dojde s partnerem. To je právě součást toho řešení, nikoli součást problému. A tady je samozřejmě taková pozice rady, která se v podstatě týká toho, že je to buď ano nebo ne, ano nebo ne. Takže děkuji, pane velvyslanče, a to vyjadřuji názor nás všech, že si velmi ceníme. A teď ještě chci hovořit k panu eh, předsedovi a ke Klausovi Bajerovi. Je velmi důležité říci, že jsme dokončili velmi mnoho složitých témat, dosáhli velmi mnoho úspěchů a to je díky vám, díky vám, díky Klausovi, díky Vanese a díky Cecilovi. Všichni jste pracovali velice usilovně. Děkuji vám všem a také děkuji našim poradcům. Eh, mám eh, něco na srdci. Vždycky naslouchám lidem, kteří vědí, o čem hovoří, kteří problému rozumí a eh, kteří eh, také všem náležitě pomůžou. Já tady připomínám také slova svého učitele. Co je výsledkem? Výsledek je věc pro všechny, pro Evropskou unii a pro nás pro všechny. Takže děkuji. Děkuji, Dané, děkuji za vaše slova. A nyní Eh, Christian Erler jako eh, zpravodaj pro zvláštní provádění Horizon Europe. Stejně jako kolegové chci pozdravit eh, oba komisaře. Určitě si toho vážíme, není to tak samozřejmé. A je tež důležité, že komisaři se skutečně jak si podíleli na těch eh, tématech, která jsme zpracovali v minulosti, tomu také tak vždy nebylo. A proč je to tak důležité, abychom se zabývali tím, co dělá EU ve vztahu k výzkumu a inovacím, k eh, průmyslové politice, tedy všechna ta témata, která nám eh, náleží. Je to kvůli tomu, aby občané chápali, jaké jsou ambice a cíle naše, našich společností. My přijímáme spoustu eh, předpisů, eh, nařízení, která směřují k soudržnosti, která eh, řeší zemědělství celá řada důležitých otázek, ale konkrétně v oblasti výzkumu, když se podíváme na ty výzkumné programy evropské, tak pochopíme, jakou ambici eh, mají, má naše evropská společnost. A to není jenom nějaké další téma, kterému se přidělí nějaké peníze. Je to, eh, jsou to programy, které definují eh, cíle a ambice naší společnosti. A zde můžeme dojít k pozitivnímu závěru, že ty ambice jsou vysoké. Když si přečteme ten program, vidíme, že je cílem uh, měnit věci v oblasti kvantového výzkumu, digitální eh, oblasti, umělé inteligenci. Vidíme tam, že chceme uh, řešit obavy mladé generace, která protestuje v ulicích pro, uh, v souvislosti s klimatem. To uh, Eh, není jenom, že to je další cíl. My tady eh, vytyčujeme, jak eh, postupovat. My z těch výzkumných programů jsme schopni financovat bezuhlíkovou, vývoj bezuhlíkové výroby. Nejde jenom o snížení produkce CO2, ale o zachování výroby a produkce na stejné úrovni. Takže zde se dostáváme do těch konkrétních programů, kterým jsou, kterým jsou přiděleny konkrétní peníze a měli bychom mm, si mm, v souvislosti s otázkou budoucnosti Evropy skutečně uvědomit, co jsme udělali. Nastavili jsme tu ambici a našli jsme odpovědi na mnoho, mnoho otázek. Poslední poznámka. Měli bychom velmi opatrně eh, směřovat k podzimu a k otázce rozpočtu budeme eh, eh, posuzováni z hlediska těch cílů, kdy, kdy 3% HDP mají jít na vý, eh, výzkum a vývoj. Odpa, odpověď je, že je to základem naší budoucnosti, základem výroby v Evropě, základem a, a naší, našeho, naší kvality života. Až se bude znovu projednávat let ty finanční eh, plány bude to velmi důležité. V každém roce v radě se spochybuje ten mm, průběžný provozní rozpočet, jak máme potom jít někam na tu vyšší ambici. A my bychom vás chtěli eh, v komisi i v radě vyzvat, že ta, ty jednání budou těžká o těch financích a jejich alokacích, ale že tuto ambici musíme zachovat. Je to ambice budoucnosti a jinak nemůžeme výzvy budoucnosti eh, řešit. A otázka, kterou bych eh, položil komisa, komisařům. Komisař hovořil, pan komisař hovořil o těch misích, o tom širším, komplexním a všestraném pohledu. To by se mělo objevit budoucí komisi, kdy je potřeba mít jasnou jasnou, jasné propojení mezi zákony hospodářské soutěže a průmyslovou politikou, eh, mezi tím, co je veřejná eh, podpora a co my formulujeme v oblasti veřejné podporu. Podpory se nám nepodařilo vytvořit rámec pro členské státy, aby mohly financovat některé projekty, jako skladování, eh, ener, skladování energie, a to právě kvůli pravidlům o veřejné podpoře podpoře. Takže tady je potřeba, aby ty různé politiky šly v ruku v roce, protože průmyslová politika je něco jiného než vývoj a výzkum a vedle nad tím stojí, nebo v souvislosti s tím je zde otázka hospodářské soutěže a jejího práva a to na sebe naráží. Eh, chci poděkovat spolu s pravodajům, chci poděkovat zaměstnancům, kteří odvedli eh, spoustu práce. My vždy mm, chválíme a děkuji aby eh, hovoříme o počtu jednání na té politické úrovni, ale těch technických jednání bylo mnohem eh, více a z těch technických jednání vznikají podklady pro dosažení těch kompromisů, tedy pro vlastně dosažení úspěchu. Chci tedy poděkovat zaměstnancům, kteří toto, tuto práci odvedli. A chci hlavně poděkovat panu předsedovi, protože když jsme si řekli, půjdeme rychle, vy jste to do, eh, byl schopen schopen toto, tohoto toto dokázat, protože v jiných výborech byly různá váhání, proces a e, další aktéři, kteří do toho vstupují. A vy, pane předsedo, jste byl ten, který e, napomohl naší ambici, že dosáhneme přijetí tohoto e, balíčku ještě před volbami a dokázali jsme, že politika dokáže reagovat rychle. Děkuji. Kristiane za eh, ta laskavá slova pochvaly a přejdeme k dalšímu panu zpravodoji, pan eh, Krasnodebský který měl na starosti Evropskou, Evropský eh, obraný fond. Evropský fond už obrany. Nevím, jak se to řekne polsky vlastně. No tak eh, budu mluvit polsky eh, k vám. Eh, je tady paní komisařka, máme tady tak trošku jazykovou mm, převahu. Chtěl bych také poděkovat předsednictví, paní komisařce a také vám, pane premiére, protože já vás takhle neznám, ale každopádně ta forma, vaše odbornost, a tedy vaš vaše odolnost vůči nedostatku spánku, to je impozantní. A jasné, že v té poslední fázi jste vedl naše jednání eh, a vyjednávání eh, již nezatížen eh, formalitami. To si myslím, že že bylo základem dosažení schody. Rád bych poděkoval radě za dopis, který jsme od vás dostali ujištění, že to, co jsme dojednali, bude eh, respektováno eh, i po eh, volbách a na podzim. Myslím si, že ten Evropský obraný fond, podobně jako paní komisařka naznačila, to je 13 miliard eur a ptám se tedy, jestli nebo jak, jak, jak se, vzhledem k tomu, jak se vyvíjejí eh, jednání o rozpočtu, jestli tato částka bude zachována. Eh, ve srovnání s celým víceletým finančním rámcem je to eh, částka nevelká, ale je to každopádně něco nového. Bylo to doprovázeno určitými politickými rozpory je to určitý krok eh, směrem k větší spolupráci nejenom obraného průmyslu, ale eh, celkově evropských států a kompetencí Unie v oblasti obrany. Vy jste, paní komisarko, už hovořila o tom, co je podstatné z pohledu parlamentu. Co se nám podařilo, mimo jiná etická kontrola, o které jste hovořila, to byl eh, jeden ze základních bodů. Dosáhli jsme tady kompromis, to nebylo snadné. Ve věci eh, důležité pro parlament také. Eh, tady byl osobní rozpočet pro přelomové technologie, preferenční podmínky pro účast malých a středních podniků, přímé, přímá zpráva fondu komisí pro mě také eh, bylo velice důležité, eh, že zde eh, bylo vyloučení subjektů kontrolovaných státy zatíženými unijními sankcemi. Některých věcí se nepodařilo dosáhnout. Největší překážkou na konce vyjednávání byly delegované akty. Tady jsme museli ustoupit, ale myslím, že jak už jsem říkal, nejpodstatnější je, že ten eh, fond už začne fungovat od roku 2021. A že Evropský parlament i celá Unie ukázali, že tady panuje schoda na užší spolupráci mezi eh, v, evropským, v rámci evropského obraného průmyslu. To je všechno a ještě jednou děkuji eh, všem kolegům, eh, zpravodajům. Eh, Hlasovali jsme na ITRE, ten text získal velkou většinu a doufám, že podobná velká většina bude i při hlasování za dva týdny ve Štrasburku. Děkuji vám. Ono tak to je opravdu. Jakmile se zavádí nové řešení, tak to má vždycky historický rozměr, zejména když se to eh, zavádí mezi 28 členskými státy. To není jednoduché eh, eh, sladit všechny různé perspektivy. Uvědomme si, že podstatná část těch zemí, 22, jsou členy Severoatlantické aliance, 8 není. A to je navíc určitý podnět pro rozvoj obraného systému. Jedná se o novou perspektivu, eh, o které jsme zatím nemluvili. A je to opravdu mimořádné. Je to důležité pro naše eh, občany, pro obyvatele Evropy. Je to podstatné, protože oni se obávají různých věcí, jsou znepokojeni a je tedy podstatné, abychom vydali eh, takovýto signál. A víme, že ten fond vyvolával určité kontroverze eh, u pacifistů, to byly velké kontroverze, jak se bude vydávat peníze na eh, obranný systém, když jsme pro úplný mír. Eh, takže uvědomme si, že to nebylo snadné dohodnout se o tom fondu. Přijali jsme ta rozhodnutí po dlouhé a náročné debatě, ale doufám, že to poslouží také evropskému průmyslu že tady bude určitý eh, impuls pro eh, rozvoj průmyslu. To eh, tedy k tomu musím říci. Děkuji vám. A dalším řečníkem bude Masial Salini k kosmickému programu. Ten je také nový v této podobě, protože Galileo a Koperniku známe velmi dobře, ale chtěli jsme akorát zde mít velký společný program pro všechny naše aktivity v této věci. Prosím. Děkuji, pane předsedo a děkuji a paní komisařce Běnkovské a panu velvyslanci Bojanu. Velmi e, zajímavá a, a zvláštní, ale velmi také příjemná jednání. Já jsem zde v prvním volebním období, tedy poprvé, a jsem velmi poctěn, že můžu tento svůj mandát zakončit s dobrým výsledkem pro tento program, vesmírný program a e, je to o to více potěšující, protože jde o věc e, budoucnosti a e, ve své e, kampani mm, jsem se snažil občanům vysvětlit, ten, vysvětlit tento program, program, který je skutečně evropský. A pokud můžeme hovořit o takovém konkrétním programu, když hovoříme o Evropě, je to velmi pozitivní, velmi přínosné, protože eh, mnoho kolegů, kteří hovoří, je tady mnoho kolegů, kteří hovoří o Evropě úplně jiným způsobem. Já mohu hovořit o konkrétním evropském eh, programu a to je skutečně nesmírně eh, důležité. Program se týká kosmu, vesmíru a prošel tedy velkými výzvami a velmi náročným obdobím. My jsme v minulosti byli velmi e, efektivní v té oblasti upstream, ale nyní je naším obavou hlavně e, downstream, tedy přenášení dále. E, jde o to, aby vztahy mezi těmi oběma oblastmi downstream a upstream byly dobře řízené, protože vesmírný proces program má jasný dopad na průmysl a to je pilíř tohoto programu podle mého názoru. My jsme hovořili hodně o řízení zprávě, ale to, co je důležité, ten pilíř je ten dopad na hospodářství, na průmysl. Pokud jde o řízení, je tady celá řada problémů právních, ale to, ten klíč, to, to jádro je inovativní dopad tohoto programu na průmysl a hospodářství. A z tohoto Mm, důvodu si se nám se ten cíl stal skutečně, jsme jaksi navýšili ten eh, cíl a ta čísla, která eh, rámcují ten program, jsou stejná 17 miliard eh, investic, veřejných investic. A vedle toho velký mnoho soukromých investic, velký objem soukromých investic a z tohoto propojení jsem eh, tež eh, díky, jsem také velmi spokojen, protože můžeme tímto na pomoci eh, občanům pochopit, co jim Evropa dává. Děkuji Massimilianovi. Ten program to je skutečně Eh, až neuvěřitelné, jak se nám podařilo sjednotit se v našich názorech z různých politických eh, eh, frakcí a zblížit ty jednotlivé pohledy. Děkuji panu Salínimu a paní hm, Angelika Mlinar tady není, ale za ní pohoří paní Víring. Děkuji. Já bych ráda poděkovala panu komisaři Moedasovi a paní komisařce Běnkovské za to, že tady dnes s námi hovoří a také všem, kteří podpořili toto téma zaměstnancům a dalším. A děkuji i za dobré vztahy s rumunským předsednictvím, které pomohlo nastavit ambici. Na, za paní zpravodajku Mlinár bych ráda zdůraznila, že hm, dočasná do, částečná dohoda je velkým úspěchem ještě před volbami, která umožní jasnější obrázek toho, jak bude vypadat budoucnost a jak budoucnost bude reagovat na pracovní program. To načasování je skutečně klíšové, klíčové. Digitální Evropa, její program eh, je dynamický, který eh, by měl na pomoci tomu a posílit postavení Evropy v té digitální vývoji, kde vlastně Evropa o to prvenství eh, přišla, ať už je to v oblasti inovace umělé inteligence, ne v oblasti obraných programů. Čili mm, tento program spadá do podpory digitálního rozvoje a inovací v rámci eh, Unie a umožní akvizici eh, nabití dovedností ve vysokovýkonném eh, komputerizaci a eh, kybernetické bezpečnosti a to díky implementaci dalších cílů, které jdou ruku v ruce. Je to tedy oddělené, ale zároveň propojené téma, které souvisí s celým tím digitálním balíčkem. Eh, tento program je klíčový i pro společný trh, protože je s konkrétním systémem pro financování inovativních přístupů postupů, tak aby se výzkum dostal do tržních aplikací. Z tohoto, v této oblasti parlament eh, napomohl těmto hlavním cílům. Za prvé posílit eh, evropské digitální huby, které jsou rozhraním mezi programy, mezi malými středními podniky, veřejnou zprávou a výzkumníky. Za druhé posílit eh, digitální závody i po našich evropských hodnot. Eh, ten náš program je takový, aby zabránil jakémukoliv narušení eh, práv a soukromí díky etické kontrole. Program by měl mít dopad na eh, výrobky a bude vyžadovat vysoce kvalifikací, kvalifikovaný lidský kapitál a e, měl by navázat i na posilování vědomostní a vzdělanostní dovednosti občanů budoucnosti. U veřejné zprávy a u malých a středních podniků bude umožněno eh, vylepšovat jejich služby na základě řešení při otevřených standardech. My jsme si vědomi, že novost tohoto programu může eh, eh, bránit jeho úspěchu, pokud jde o alokace rozpočtové, nicméně zdůrazňujeme, že ta částka 9,2 miliardy euro je jakýmsi východiskem k tomu, abychom tento program budoucnosti uvedli do budoucnosti. K budoucnosti pan předseda, děkuji za eh, krátký projev za paní Angeliku Mlinar. Chci znovu zmínit, že to je šest programů v rámci víceletého finančního rámce a my jsme jako ITRE eh, měli ještě na starosti další eh, program, program eh, Invest EU, a, a který je součástí společného trhu. Tam jsme neměli výlučnou kompetenci, ale pouze stanovisko in, Invest EU. Sean Kelly, prosím. Děkuji pane předsedo. Děkuji za velmi kvalitní předsedání našich schůzí velmi příjemným a zdvořilým způsobem, ale také s humorem. Chci také poděkovat za přítomnost obou komisa, e, komisařům. Invest EU je navazuje na EFSI, což byl Junckerův e, plán a poté uspěl a potom se mu již ne, nadále neříká Junckerův plán, ale myslím si, že Eh, pan Juncker zaslouží poděkování za tento program, protože eh, se setkal s velkou skepsí a nyní na tomto programu, který uspěl, budujeme a eh, předpokládá se investice 50 miliard euro v tom následujícím rámcovém programu jako zpravodaj za výbor ITRE, tedy v těch částech, kde jsme měli výlučnou kompetenci, jsme dokončili trialog úspěšně, jsme spokojeni s výsledky výsledkem trialu eh, FC eh, obsahuje eh, kozme a hm, další aspekty, je to jakási zastřešující fond. Ty oblasti, kde jsme měli kompetence, byly malé střední podniky a klima Mm, s tím souvisejí klimatické změny a v trialogu došlo k určitým střetům, zejména eh, rada chtěla více midcapů, eh, čili střední kapitalizaci. My jsme spíš eh, hovořili o malých a středních podnicích. Předpokládáme, že ve střednědobé revizi Půjde zejména o posílení e, konkurenceschopnosti klin e, globálně, inovativní malé a střední podniky a e, kreativity v té, této oblasti. Myslím si, že se jedná o velmi kvalitní projekt. Malé a střední podniky budou zapojeny více než v minulosti a určitě toto pomůže růstu novým pracovním místům a inovaci v Evropě. Vyjednávání byla obtížnější v oblasti klimatických otázek, chtěli jsme 65 a rada nechtěla osto, um, povolit více než 50, nakonec jsme dospěli k kompromisu 55 uh, a uh, zase středně doba revize, pokud jde o um, a klimaticky vstříčná řešení pro budoucnost uh, to vše bude probíhat v, v rámci té revize, takže s oběma těmi aspekty jsme spokojeni. Bylo pro nás eh, bylo zajímavé se podílet na těchto projektech a těšíme se na eh, budoucou, ne, eh, budoucí výsledky a tak, jak říkal pan předseda, mm, ITRE mm, je velmi dobře přispívá k budoucnosti Evropy v oblasti eh, ochrany eh, klimatu a v oblasti vytváření růstu a nových eh, pracovních příležitostí a podařilo se nám spojit ty různé názory, kterými jsme sem vstupovali a vlastně nalezli společný hlas. Děkuji za ty poznámky a nyní další program společný trh ve vztahu k malým a středním podnikům, výlučná eh, kompetence ITRu za eh, paní to promluví pan Rubik, který zde je přítomen a který též se věnoval této tématice. Takže prosím. Děkuji, ano. Nejdříve bych rád poděkoval. I já bych chtěl pochválit výstupy z tohoto výboru. Je to velmi motivující i pro další volební období. Pokud půjdeme stejnou cestou, pak by evropští občané měli být velmi spokojení. Malé a střední podniky jsou vždy ve v samém srdci ekonomiky, představují 50 HDP. A co a platí 80 daní. To je důležité pro politiky, takže je potřeba tuto oblast podpořit velmi cíleným cíleným způsobem. Program Horizont eh, Eh, eh, Evropa, tam eh, nám bylo řečeno, Pascal Lamil říkal, že bychom měli zdvojnásobit rozpočet těch 160 miliard pro následující období je dobré, 120 je úplně nepře nepřekročitelná hranice a zároveň je potřeba mít samozřejmě sociální politiku. Takže děkuji, e, výsledky jsou dobré, jsme podě, e, e, potěšeni a malé a střední podniky jistě porostou tím žádoucím způsobem. Pan Edward Martin za ED, EDF, památe slovo, stínový zpravodaj. Děkuji, pane předsedo. Eh, já jsem se přihlásil proto, abych trošku celkově o všem hovořil. Já se omlouvám, že možná trošku naruším tu euforistickou eh, atmosféru. Ne, že bych nesouhlasil s vámi. Eh, je, byla to skupinová práce, pracovali na tom sekretariát, naši asistenti, další spolupracovníci Eh, nebudu hovořit o všech těch jednotlivých dohodách, ale chci spíše hovořit o Evropském obraném fondu, bod, který mě zajímá a chci říci, že je pro mě velmi smutné, že Evropský parlament eh, potvrdil dohodu, kde mě, my jako spoluzákonodárci přijímáme princip, že nebudeme sehrávat naši úlohu kontrolní a že Eh, nebudeme mít vlastně možnost dohlížet na to, jak ta práce probíhá. Samozřejmě během eh, jednání, během trialogu i jinde mě říkali, víš, musíš to pochopit, oblast obrany to je zvláštní oblast, No já nevím, proč je to o zvláštní oblast, proč by tam mohla být menší transparentnost, proč by tam neměl být dohled, náležitý dohled jako všude. Já chci říci, že právě je třeba um, takto kontrolovat. Nejde o to, abychom odhalovali výrobní tajemství, ale jde o to, abychom sledovali, jak budou využívány veřejné peníze. 13 miliard eur, to je přece naše povinnost mít dohled nad touto sumou. Eh, pár týdnů před volbami. Já už kandidovat nebudu, ale přesto mě to zajímá, jak řekneme pár eh, týdnů před eh, volbami voličům. Víte, to je oblast, kde my, volení zástupci, do toho mluvit nemůžeme. A řeknu ještě jednu věc. Nemohou být přece složky, které nám budou zakázány, Eh, já tedy chci zdůraznit, že jinak pro mě bylo velkým potěšením pracovat eh, zde v tomto výboru pět let štěstí, i když i určité frustrace, ale pět let štěstí. Velmi eh, mě opravdu budoucnost průmyslu ležela vždycky na srdci. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, kolegové, za vaše připomínky. Tak tady máme stínového zpravodaje za EDF a zpravodaje předchozího programu. Paní eh, Grostet, máte slovo. Merci beaucoup, monsieur. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěla především poděkovat našim dvěma komisařům, Karlosi Majedosovi a paní Běnkovské. Děkuji jim za to, protože vždycky byli zcela k dispozici. Mohli jsme pracovat eh, ve velmi úzkém souznění a děkuji tedy i jejím spolupracovníkům v jejich kabinetech, protože vždy byli k dispozici, odpovídali na naše otázky eh, a napomáhali nám v naší práci zpravodajů. A děkuji také vám, pane předsedo, protože myslím, že všechny ty komplimenty, které tady na vaši adresu zazněly, jsou plně zasloužené. Vy jste mě opravdu překvapil tvou odolností, kterou jste projevil při jednáních. A je pravda, že pokaždé, když se narazili na problém, vždycky jsme si říkali, říkali, promluvíme s panem předsedou Buskem a vždy se podařilo najít řešení. Za to vám moc děkuji, bravo za skvělou práci. E, tento výbor ITRE je opravdu velice, velice zajímavý. Během pětiletého mandátu vidíme, co vše bylo dosaženo. Je to úžasné. Eh, aby bylo možné udělat vše, co je nutné pro to, aby průmysl v Evropě byl pilířem naší ekonomiky. A práce je hodně, to si přiznejme. Já uh, asi nepřekvapím pana Marténa, že nezdílím plně jeho názor. Myslím, že obrana to je naopak velký výsledek, kterého jsme dosáhli díky návrhu který jsme dostali od komise. Děkujeme, paní Běnkovská, protože komise se plně zaangažovala s velkou energií Eh, aby bylo možné najít řešení pro Evropský obraný fond. A já mám přání, protože už se do parlamentu nevrátím, tak mám přání, aby rozpočet byl opravdu věnován plně všem těm programům, o kterých jsme hovořili, o Horizont Evropa, eh, vesmír a tak dále, aby finančně nebyl v rozpočtu dotčen návrh, který tady je. Ehm, ten fond je opravdu nezbytný, aby došlo ke skutečné symbioze mezi přístupem členských států, průmyslu a Evropské komise společně s Evropským parlamentem, protože parlament musí mít možnost dozoru nad tím, co bude Evropský obraný fond financovat. Podle mě je to velký krok vpřed a musíme našim občanům během volební kampaně vysvětlit, že Evropa vytváří nástroje, které jsou nezbytné pro jejich bezpečnost. Vesmírný program, program obraný, ty jsou na to soustředěny, aby bylo možné zajistit nezávislost a autonomii, samostatnost eh, Evropy ty programy velmi potřebujeme. Ještě jednou chci všem poděkovat. Já eh, opravdu odcházím z výboru i se s lítostí, že už tady dále nebudu. Děkuji, François, to bylo skvělé. Tak další řečník na mém seznamu je také stínový zpravodaj na EDF, pan kolega Bitykofer. Děkuji, pane předsedo. Rád to navážu na to, co říkal kolega Martin. A co jste říkal vy, pane předsedo? Je pravda, že OF jsme se bavili hodně a nenalezli jsme vždycky schodu. Ale eh, každopádně to nevidím tak jako vy, pane předsedo, že to bylo mezi lidmi, kteří chtějí vybudovat EDF pacifisty, kteří nechtějí dát peníze na obranu na druhé straně. Tam, v tom nespočíval náš spor. Náš spor eh, byl například o té otázce, proč bychom měli vydávat peníze z eh, rozpočtu EU, k tomu ještě, co dávají členské státy. Když víme, a eh, dověděli jsme se to od komise, že členské státy plítvají 25 až 100 miliard ročně, protože ne soutěží mm, dostatečně, nebo nepořádají dostatečnou hospodářskou soutěž. Čili pokud eh, tohle je nepřinutí ke spolupráci, eh, že získají tolik peněz, tak jak můžeme očekávat, že dalších 13 miliard navíc něco zásadně změní. To je e, mnohem praktičtější a ne ideologická otázka. Ale když odhlédnu, většina prostě rozhodla jinak. To, co e, rozhodně nepřijímám, ale že velice um, těsná většina rozhodla při vyjednávání vzdávat Um, vzdát tu, uh, ten běžný požadavek delegovaného aktu. Z toho vyplývá, že tento parlament nebude moci nic eh, říct, a jenom prostě předá ty peníze jednou. Já si myslím, že to porušuje eh, ta pravidla, eh, která jsme dostali od konference předsedů. Porušuje to také to, co jsme si dohodli mezi sebou a je to zásadní chyba. Jsem rád, a komisařka Beňkovská na to narazila, mm, že mm, se nám podařilo vyloučit roboty zabijáky z financování e, e, tímto programem. Ale nejsem hrdý na to, že na druhou stranu tenhle program povede k e, většímu vývozu zbraní z Evropy. Děkuji vám, pane kolego, za vaše připomínky. Ono samozřejmě ty argumenty eh, proti tomu fondu eh, byly jiné. Souhlasím s vámi, eh, že tohle byl jeden z těch argumentů, které zaznívaly. A teď bude hovořit paní Víring, stínová zpravodajka k horizontu Horizon Europe. Děkuji, pane předsedo. Srdečně děkuji, pane předsedo, eh, za vaše nasazení, eh, za nás a za naše věci tady v eh, výboru tedy Současně děkuji panu komisaři Moedasovi, který má veškerou důvěru v, náš, v nás Evropský parlament. Děkuji, pane komisaři. Potom děkuji umockému předsednictví, eh, které mělo velice obtížný úkol a jednalo velice rychle. Zároveň děkuji stínovým zpravodajům, eh, se kterými jsme velice rychle jednali a dobře s panem Elerem a s panem Nikou. A, a samozřejmě potom eh, velice děkuji všem těm, kteří se účastnili těm technických vyjednávání, našim asistentům Eh, spolupracovníkům na politické úrovni a zaměstnancům na eh, ITERE. Eh, mnohokrát děkuji. Bez vaší práce bychom zde dnes s tímto výsledkem neseděli. Já jsem byla stínová zpravodajka k Horizon Europe a musím říci, že jsem velice spokojená s dosaženým výsledkem. Zhruba 80 se projednalo na trialozích a struktura a rámec toho programu jsou dány a je zcela jasné, jak ambiciozní a progresivní bude Evropská unie v výzkumu a inovacích. E, zbývajících 20 e, je e, ovšem klíčových pro to, abychom ten program efektivně eh, implementovali. Proto já i nadále budu tlačit na to, abychom my jako Evropský parlament eh, jsme eh, nevzdali těch 120 miliard evropského, tedy v rámci Horizon Europe, aby se tedy dali investovat v těch nadcházejících letech, abychom asi na tom zachovali svůj dohled. Děkuji vám. Eh, za vaše připomínky a teď dostává slovo pan Tošenovský jako stínový zpravodaj Horizon 2020 a programu pro vesmír. Děkuji, eh, Jeři, budu hovořit eh, materštinou svým. Chtěl velmi poděkovat za to, co se podařilo oběma zpravodajům, protože já jsem byl stínový zpravodaj, jak jste říkal, na, eh, na eh, Horizon a na eh, Space program. Myslím si, že je velmi důležité, že se podařilo udržet i propojení mezi Horizon Europe a, a Space program, protože to jsou velmi spojité nádoby. Nejdřív možná k tomu Horizonu, když jsme začínali před několika měsíci, přiznám se, že jsem moc nevěřil, že se tak obrovský balík podaří, eh, podaří projednat a schválit ještě do konce našeho období, ale je vidět i v Evropském parlamentu zázraky se dějí a je to velká, velká práce mých kolegů, eh, kolegů eh, Dananiky a Kristiana Ellera. To, co je ještě před náma a pro nový parlament je, aby se skutečně podařilo Eh, zařadit těch 120 miliard eur. Víme, že to není, nebude nic jednoduchého, ale já to považuji za, za velmi důležité. Pro mne Horizon je možná nejdůležitější program, který rozhoduje o tom, jak bude Evropa vypadat, jak bude konkurenceschopná a jak, jak budeme schopni dál, dál eh, rozvíjet se. Pokud se jedná o Space program, o kosmický, kosmický program. Chtěl bych velmi poděkovat kolegovi příteli Maximilianu Salinimu, že se mu podařilo pros, prosadit a najít kompromis eh, spojených velkých projektů, jako je Galileo, Kopernikus. Také to nebylo úplně jednoduché a všichni jsme si toho vědomi tak, jak jsme viděli, Galileo udělal ohromný krok dopředu a myslím si, že kosmický program je potřeba, aby byl tím velkým programem evropským, protože žádná země v Evropě ho není schopná v té míře rozvíjet. Věřím, že se podaří i do budoucna zajistit patřičnou podporu personální, rozvojovou, protože společný program Copernicus a Galileo je, myslím si, že skutečně vůčím vědeckým programem eh, z hlediska vesmírných projektů a bylo by velmi dobré, kdyby se to dál tímto tempem rozvíjelo. Ještě jednou bych chtěl poděkovat všem svým kolegům, protože ta spolupráce byla opravdu skvělá a na velmi těžké, na těžkém, těžkých oblastech, o kterých my velmi dobře víme, jak vzdálené byly ty zájmy, které se podařilo dát dohromady. Once more, thank you very much, Mr. Chair. Uh, Evžen máš v žené práci mm, pravdu. Ta spolupráce byla skvělá. Já také s tebou souhlasím, že od samého začátku e, jsme v těch e, programech e, mysleli na kompromisy, který budeme muset dosáhnout na konci, abychom získali dostatečnou většinu kolegů, aby hlasovali pro. Mm, a nakonec jsme měli 90% podporu na ITRE. A teď <clears throat> V neposlední řadě na mém seznamu řečníků jménem eh, místopředsedy našeho výboru, pan Kohlíček. Prosím, máte slovo česky nebo anglicky? Kdybyste chtěl, mohlo by to být i francouzsky. Nebo eh, s německými kolegy můžu hovořit německy. Protože je možnost mluvit česky, tak toho využiju. <laughs> Já si myslím, že eh, co je překvapivé pro mě na práci tohoto výboru, že jsme zvládli něco naprosto neuvěřitelného. Když jsem vás zastupoval na schůzce předsedů výborů, zhruba po prázdninách v loňském roce, tak jsem se dozvěděl, že z 12 zpráv, které mají být z celého parlamentu dokončeny, tak šest je pro náš výbor. Když jsme se o tom bavili, tak jsem říkal, to snad není možné. A ono se to povedlo. To je vidět ten duch kooperace, který tady ve výboru vládne napříč politickými stranami. A je pravda, že na jedné věci jsme se rozhodně neschodli. Konkrétně to byly peníze, o kterých mluvil kan, můj francouzský kolega a tady kolega Bütikofer. Protože opravdu státy se mají spolu dohadovat na tom, jak dělat dohromady zbrojní programy, ale není důvod, abychom neprůhledným způsobem tyto věci financovali. Měl jsem obrovskou radost, že Connecting Europe Facility pokračuje Probírali jsme to v minulém období ve výboru dopravním. Mám obrovskou radost z toho programu, který je kosmický program, protože samozřejmě se to týká i České republiky, kde je sídlo Galilea. A musím říct, že mě mile překvapil ten duch kooperace i u decommissioning nuclear facilities, to znamená likvidace těch jaderných elektráren o kterých bylo rozhodnuto při přístupových smlouvách u tří států. To je opravdu vynikající příklad, jak se má spolupracovat, jak má parlament pracovat. A i když nejsem na nějakém významném místě na kandidátce, tak si myslím, že je možné skočit. A i když tady třeba nebudu příště, tak doufám, že tento duch nejen v tomto výboru, v Evropském parlamentu bude nadále pokračovat. Děkuji vám za spolupráci. Bardzo dziękuję e, kolego Jaromirze e, za twoją wypowiedź. Tak já vám děkuji, Jaromíre, e, za to, co jste říkal. A teď bych paní komisařce a panu komisaři dal slovo. Já si také eh, dovolím eh, hovořit mateřštinou, protože už to je konec jako zasedání, tak eh, se dostáváme k takovému přirozenějšímu způsobu vyjadřování. Nebyly tady žádné konkrétní otázky na paní komisařku ani pana komisaře, spíše tady byly více pochvaly a slova uznání Eh, na adresu komisařů, eh, kteří spolupracovali s ITRE. My jsme samozřejmě spolupracovali eh, už na šesti věcech a potom ještě přišly dvě další. Ale bez pochyby paní komisařka Beňkovská i pan komisař Moedas tady byli našimi nejčastějšími hosty. Měli jsme na ně takové výlučné pravomoci, abych tak řekl pro, pro spoustu věcí, tedy, eh, které, které oni řeší. Takže vám mnohokrát děkujeme za spolupráci a možná bychom vás eh, rádi eh, požádali o několik závěrečných prohlášení. Možná vy, paní komisarsko, také výjimečně ve vaší mateřštině. A už je to pro ní těžké <laughs> mluvit polsky. Protože jsme chtěli pádně chtěli požádat o, o takové uzavření eh, naší činnosti, eh, o takové, eh, takové schrnutí, protože tady nebyly konkrétní otázky, takže paní komisařko, prosím, a pane komisaři, prosím, tedy máte slova. Samozřejmě můžu mluvit po polsky, ale některé věci mám tak trochu lépe v angličtině v hlavě. Děkuji vám. Myslím, že se prokazuje, že velká většina ve výboru sdílí názor, že obrana a vesmír jsou vysoce důležité pro budoucnost. Tyto programy jsou vlastně součástí naší investiční politiky a to je třeba zdůraznit. Bylo tady řečeno, že vesmírný program i obraný program e, jsou otázky průmyslové spolupráce. Je to náš průmyslový přístup a my v komisi jsme schválili a formulovali evropskou průmyslovou politiku. Myslím, že to bude velmi užitečné pro budoucí komisi protože já jsem několikrát volala po společné evropské průmyslové politice. To je pro nás důležité. Různé členské státy mají odlišný eh, přístup eh, k eh, průmyslové politice. My potřebujeme mít evropskou politiku, která bude konkurenceschopná a dá nám určitou výhodu proti velkým ekonomikám, jako je Čína či Spojené státy. Proto musíme spolupracovat. Evropská průmyslová politika podle mého názoru bude tématem, které bude diskutováno a hodně diskutováno v budoucím období. Vynakládání peněz na eh, obrané projekty, to vynakládání peněz, samozřejmě my teď těžko můžeme ještě eh, mluvit o budoucím víceletém finančním rámci, zatím je tady pouze dílčí dohoda. A eh, já těžko mohu předvídat nějaké velké problémy v těch eh, oblastech, za které zodpovídám. To ovšem rozhodne příští parlament, příští předsednictví Ale pokud je o ty peníze, odpovídám panu Butikhofer, Butikhoferovi e, a i panu Kohlíčkovi, Eh, i, i o těch penězích. Jde o program, který má být stimulací spolupráce. Je to program, který má eh, odstranit to, že se to tež dělá dvakrát. A to, co vidíme teď, to je právě ta, ten obraný průmysl, který je roztříštěný, který zbytečně dělá stejné věci několikrát. A jistě můžete mít jiný přístup, eh, jiné názory na tuto otázku, ale já vám říkám, z malé zkušenosti, které mám eh, v, z hlediska programu obraného průmyslu, že to je úplně jiný přístup ze strany ministrů obrany. A možná ještě důležitější, eh, že právě v různých členských státech ministři obrany eh, sledují naše návrhy a začínají spolupracovat. To pak je mnohem účinnější vynakládání peněz. A e, také stručně k té otázce, protože vás asi nepřesvědčím. Já myslím, že úloha Evropského parlamentu, pokud jde o delegované a prováděcí e, akty, tak e, komise předloží každý rok příslušnému výboru program, pracovní program a také ten seznam o kterém jsem dříve hovořila, to je seznam průmyslových oblastí, eh, které zapadají do toho rámcového programu a já myslím, že eh, to bude dostatečné, že to bude dostatečná pojistka pro náležitou úlohu Evropského parlamentu. Jinak vám děkuji za všechny vaše poznámky. Eh, je pro mě velkým potěšením s vámi spolupracovat a spolupracovat za těch uplynulých pět let. Děkuji. Děkuji, paní komisařko. Ano, děkuji za spolupráci s naším výborem. A teď ještě pan komisař Moedaš. Pár slov na závěr v našem výboru. Děkuji, eh, pane předsedo. Já bych vám chtěl poděkovat, protože myslím, že těch pět let bylo opravdu výjimečných v mém životě. Výjimečných proto, že jsem cítil vaši důvěru. Pokaždé, když jsme se v něčem neschodli, tak jsme na základě i té neschody něco dokázali. Byli jste součástí mého každodenního života, protože eh, právě s vámi jsem eh, spolupracoval. Eh, v rámci parlamentu jste to byl váš výbor, se kterým jsem spolupracoval a bylo to na základě důvěry a to je, myslím, jedinečné. Chci poděkovat také kolegyni komisařce Bienkovské, protože ona také byla vždy k dispozici, když probíhaly diskuse, eh, byla vždy ochotna pomoci, takže chci jí tady veřejně poděkovat. Eh, byla to od začátku velice eh, dobrá spolupráce v duchu přátelství. A já bych vám chtěla popřát hodně štěstí ve volbách, protože jste všichni byli vynikající. Eh, všichni jste sdíleli, možná ne vždy stejným způsobem, ale sdíleli jste tu vizi, že věda a výzkum jsou eh, zásadně důležité pro Evropu. Takže vám přeji v nadcházejících měsících eh, hodně štěstí a přeji, abyste se vrátili do parlamentu. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. A chci všem připomenout, že poprvé s paní komisařskou Běnkovskou i s panem komisařem Moedašem jsme se setkali přesně před čtyřmi lety a sedmi měsíci. Bylo to v září 2014. Čtyři let, pět let, to nic není, to jako kdyby to bylo včera. A bylo úžasné s vámi sdílet eh, tento, toto období. Děkuji vám. Byla to skvělá spolupráce. A nyní bychom chtěli říci, že před dvěma měsíci jsme se setkali poprvé s rumunským eh, předsednictvím. Eh, bylo to eh, průběhu ledna a přitom se nám podařilo tolik věcí. Nebylo to před čtyřmi lety, před dvěma měsíci, co jsme začali spolupráci s vaším předsednictvím a dosáhli jsme tolik věcí. Takže prosím jménem rady máte slovo, pane velvyslanče. Děkuji vám, pane předsedo. Já budu stručný. Dosáhli jsme mnohého a, jak jsem řekl, jsme vděční za spolupráci a za konstruktivního ducha spolupráce s parlamentem. Ehm, samozřejmě také děkujeme komisi za pomoc. Takže v ve víceletém finančním rámci se nám podařilo něčeho dosáhnout. To je politicky důležité, ale je to i prakticky důležité, protože teď máme určitou předvídatelnost pro podniky, pro úřady, pro výzkumníky, kteří vědí, že mohou začít plánovat svou práci. A dovolte, abych ještě řekl na závěr jednu věc eh, k jednomu heslu našeho předsednictví. My se soustředujeme na budoucnost Evropy, ale současně máme také v našem hesle soudržnost. Soudržnost v Evropské unii. A to eh, nejenom z hlediska politického, ale také vždycky říkám našim kolegům, že eh, se musíme dívat i nebo usilovat o eh, soudržnost z hlediska institucionálního. A to také mám na mysli, když jednáme společně s parlamentem. Jsme přesvědčeni, eh, že eh, rada a parlament jako dva spolu eh, zákonodárci musí spolupracovat a v tomto směru soudržnost projevená při vyjednávání o různých tématech je velmi důležitá potřebujeme politickou soudržnost mezi institucemi, je to důležité. A já jsem velmi rád, že to můžeme jasně ukázat našim občanům, že pracujeme pro eh, blaho evropských občanů, pro blaho Evropské unie. Děkuji vám. Děkuji. Eh, pane velvyslanče, je samozřejmé, že všechno jsme zvládnout nemohli. Eh, výbor ITRE bez vaší zaangažovanosti, bez zaangažovanosti rumunského předsednictví by eh, toto všechno nemohl zvládnout. Eh, no, před dvěma a půl měsíci, když jsme začali spolupracovat, jsme zahájili důležitou etapu. Takže děkuji za všechny iniciativy a za velkou zaangažovanost. Vážení kolegové, děkuji. To je konec tohoto bodu, velmi důležitého bodu a našeho setkání s oběma komisaři i se zástupcem rady. Teď před koncem tohoto volebního období. Děkuji vám. Uh, Vážení přátelé, dámy a pánové, další bod na našem programu je nový bod. Dohoda o spolupráci mezi Evropskou společenstvím a vládou Ruské federace pro spolupráci v oblasti vědy a výzkumu. A je to výměna názoru s paní Christian eh, eh, Russo z Evropské komise. Eh, paní Russo je z generálního ředitelství pro výzkum a inovace. A paní Maria Kristýna Russo je ředitelkou pro mezinárodní spolupráci. Paní Russo už přichází. To je první výměna názorů o prodloužení ehm, vědecké a technické dohody mezi EU a Ruskem. Ehm, v roce 2001 vstoupila v platnost tato dohoda a byla již třikrát prodloužena. Ehm, obě strany vyjádřily záměr znovu prodloužit tuto dohodu opět na pětileté období. Tato dohoda vypršela v 20. února a my vyjadřujeme politování, že parlament dostal žádost teprve před několika dny, aby vyjádřil svůj souhlas s prodloužením eh, této dohody. Eh, ačkoliv tady mm, bylo vlastně delší období, kdy se již o tom vědělo, nejméně 6 týdnů. Takže eh, my máme vyjádřit svůj souhlas ještě během tohoto volebního období. K tomu by mm, i ITRE mělo schválit eh, tento proces podle pravidla číslo 50 ve zrychleném řízení. Eh, koncem eh, diskuse já vyzvu členy ITRE, zda mají námitku proti schválení tímto zjednodušeným postupem. To bude tedy nakonec diskuse. Teď začneme hned tím, že dám slovo paní Ruso Chci vás požádat, abyste předložila fakta k tomuto eh, bodu a proč eh, komise žádá, aby souhlas byl eh, vyjádřen ještě během tohoto volebního období. Děkuji vám, pane předsedo. V komisi je návrh eh, pro Radu i pro Evropský parlament, aby vyjádřili souhlas s prodloužením dohody mezi EU a vládou Ruské federace pro oblast eh, vědy a výzkumu na nadcházející pětileté období. Eh, teprve včera byla předána žádost Evropskému parlamentu a já jsem velmi vděčná, že jste ochotni se touto otázkou teď zabývat. Pokusím se vysvětlit důvody, proč se domníváme, že je důležité Eh, pokročit s touto otázkou. Za prvé, chci vás ujistit, že komise navrhuje eh, pouze prodloužení již existující dohody. V dohodě se nic nemění. A náš návrh textu dohody, který již platí od roku 2001, ten text zůstává naprosto beze změn. A to je postup, který je stejný, který jsme použili u jiných dohod, například z USA nebo z Brazílií. Eh, chci říci, že podobně jako další, také věda a technologie ehm, nemají žádné finanční dopady v prodloužení této dohody. Prodloužení dohody je ovšem velice důležité, protože v současné eh, době je eh, Rusko šesté v pojí účasti Eh, spolupráce s Ruskem je byla velice, ehm, velice intenzivní v oblasti infrastruktury, dopravy, životního prostředí a zdravotnictví. Eh, věda a technologie, to je oblast spolupráce několika z mála oblastí, které zůstávají nedotčeny eh, režimem sankcí vůči Rusku. A důležité je říci, že je to velmi důležité pro zajištění kontaktů mezi lidmi, pro podpoření evropské eh, občanské společnosti a pro potvrzení svobodného bádání pro ruské vědce. Věda, věda může být velice důležitým nástrojem v našich vztazích s Ruskem. Je to pozitivní digitální agenda spolupráce. Je to vlastně taková ta soft power v našich nástrojích. Podporuje eh, univerzity a vědecké ústavy v Rusku, umožňuje jim spolupracovat s evropskými univerzitami a evropskými vědci. Tato dohoda umožňuje dát rámec pro kontakty mezi lidmi a také vědecká a technická spolupráce je opravdu velmi důležitou oblastí, zásadně důležitá pro podporu svobody ruských vědců a jejich možnost spolupracovat s Evropany tento, tato dohoda je velice eh, pozitivním rámcem spolupráce je to podpora pro ruskou občanskou společnost a proto bychom byli velmi rádi, kdyby bylo možné eh, prodloužit či obnovit tuto dohodu ještě v tomto volebním období. Pane předsedo a členové celého výboru, děkuji, že jste ochotni se tím zabývat. Předseda, děkuji. Já bych eh, teď se obrátil na vás, členy výboru ITRE, abyste vyjádřili své názory, pan Erler. Já myslím, že musíme odlišit dvě věci. Jedna věc je procedurální aspekt, e, ten je opravdu nepřijatelný, protože chceme-li mít dobré porozumění celé věci, dobré projednání celé věci, zejména ve světle toho, že rada odmítala jednat e, v nedávné Mm, otázce Horizon, tak eh, právě z hlediska procedurální logiky eh, výboru i z hlediska práva parlamentu na dohled by bylo vhodné odmítnout vaši žádost. Ovšem signál, který bychom vyslali, eh, není otázkou procedurální. Eh, tady jde vlastně o postup ve všech třech institucích. Eh, my bychom tady vlastně odložili eh, na pozdější dobu nebo dokonce uzavřeli dveře sovětským nebo pardon, ruským vědcům pro spolupráci. A to si myslím, že to by bylo špatný signál v této době. Takže když se díváme na ty dva protichůdné aspekty celé věci, jednak politický aspekt, tady musí převážit nad tím procedurálním aspektem. A to je důvod, proč EPP eh, je pro prodloužení této dohody. Z praktického hlediska myslím, že tady bude nový rámcový program, kde bude třeba definovat, jaká je strategická myšlenka účasti různých zemí, kde je celá ta, celá ta rozmanitost různých nástro, nástrojů, strategické partnerství, diplomacie. To už je pak celý ten složitý uh, rámec. Takže my bychom chtěli, aby komise tady opravdu důkladně celé věci porozuměla, jaká je eh, perspektivní strategická eh, myšlenka pro celý budoucí program. A teď, když hovořím k této otázce, tak eh, to, že to nemá žádný dopad na rozpočet a že tam není žádný nový vložený text, že pouze se obnovuje již existující dohoda. To je asi také důvod, proč by parlament mohl přijmout tento návrh. Ale opakuji, jen proto, že to má svůj eh, politický signál, ale je to postup, který bychom v budoucnu nechtěli, aby se opakoval. Děkuji. Děkuji, panika. Od té ranní rozpravy jsem se pokusil eh, hovořit s kolegy z frakce. Mm, nepodařilo se mi se s nimi spojit, takže musím zastávat eh, to své původní stanovisko, že je potřeba toto předat, eh, postoupit následujícímu, nastupujícímu mm, parlamentu. Není takový, není zas takový spěch. To takové je tedy moje stanovisko. Pan Butikofer. Děkuji. Já bych eh, podpořil to, co řekl pan eh, Ehler. Domnívám se, že je potřeba od, eh, oddělit tu formální procesní stránku a tu věcnou stránku. A velmi mrzí, velmi mne mrzí, pane Niko, že se tím uh, věcným obsahem a věcnou politickou náplní vůbec nezabýváte, že se zadíváte pouze na tu formální stránku. Já rozumím tomu, že jste kritický v tom smyslu, že komise s námi nenakla, nena, nezacházela správně v této věci. A ještě řeknu něco navíc. Zástupce komise neřekla, zástupkyně komise neřekla vůbec jediné slovo nějaké omluvy. Řekla děkuji za vaší vstřícnost, jako kdyby to byla běžná praxe, takovéto arrogantní a nepřijatelné chování vůči parlamentu. A podporuji stanovisko všech kolegů ze všech frakcí v tom, že bychom toto měli odmítat a komise by se měla poučit pokud toto budeme ochotni zvažovat, není to proto, že se stotožňujeme s vaším postojem, ale je to proto, a tady podporuji pane, pana Ehlera, že ten politický signál by mohl být velmi nešťastný až fatální. Já vnímám, že tento vztah tady existuje ve velmi eh, problematickém politickém prostředí a že toto je věc, která může na pomoci budovat vztahy s těmi, s kterými vztahy mít eh, chceme, tedy posílit ten eh, dialog s těmi relevantními složkami nebo součástmi ruské společnosti. Tak bych eh, prosil v tomto ohledu kolegy, aby vlastně ta vědecká komunita nemusela zaplatit cenu za chybu, kterou udělala komise, ale komise by se měla alespoň omluvit. Děkuji. Ještě další přihlášení o slovo. Děkuji. A já se omlouvám za to, že jsem neřekla Ehm, velmi jasně, že se omlouváme za to, že eh, jsme se tak spozdili s, ehm, spozdili s předložením té, této žádosti a já eh, jsem o tom od rána mluvila již mm, opakovaně tolikrát, tak se omlouvám, že jsem to neřekla jasně, že jsem řekla eh, pouze to, že děkuji za pochopení. My se skutečně omlouváme, není to žádná arogance, jsou to technické důvody na straně komise komise a jsme vděční, že pokud výbor eh, zváží tuto naší žádost a eh, zdůrazňuji to, co tady zaznělo, že jde o ten politický signál a politickou důležitost. Děkuji, paní eh, Russo. A nyní třeba, abychom se tedy rozhodli, koordinátoři většinou dnes dopoledne se rozhodli, že přistoupí eh, podle článku 50 eh, k tomu zjednodušenému řízení, ale v případě, že by bylo sedm členů výboru, kteří by byli proti tomuto rozhodnutí přijmout to zjednodušené řízení, tak bychom ho museli eh, zastavit. Táži se tedy nyní vás všech, zda někdo z vás má námitku proti postupu zkráceným řízením. Kdo má námitku, prosím povstaňte. Prosím povstaňte, máte-li námitku. Námitky nejsou a v tom případě máme pana zpravodaje a můžeme tedy postupovat tímto zkráceným řízením a k hlasování mm, potom dojde přímo v, na plenárce v polovině dubna. Děkuji paní ředitelce. A přecházíme k dalšímu bodu, to je osmička. Hmm. To jsou informace z mezi eh, institucionálních jednání, eh, pokud jde o zřízení Evropského průmyslového technologického a výzkumného centra kompetenci pro kybernetickou bezpečnost a síť národních koordinačních centr. Paní Reda, máte slovo. Eh, to, to Věc se nám dostala do rukou také pozdě v září, ale parlament byl nakloněn tomu, abychom to projednala a plenární mandát jsme dostali 13. března k interinstitucionálním jednání a hned toho 13. března proběhl první trialog, 22. trialog a již v té době byla schoda institucí v tom, že zavedení takového cen, nebo vytvoření vytvoření takového centra kompetencí a sítě těch koordinačních center, že to je dobré, že je třeba činit více v oblasti kyberbezpečnosti, ale vzhledem k tomu časovému omezení, které jsme měli, eh, spoluzákonodárci ne souhlasili s tím vlastním textem a je tady zatím velká názorová rozdílnost, pokud jde o klíčové prvky té zprávy, eh, jednak pokud jde o úkoly toho centra kompetencí a dále financování a rozhodování v rámci centra. Takže tady byla dosti složitá, kde tady je také eh, eh, návaznost na programy financování k digitální Evropy a Horizont Evropy Evropa a zatím tady neexistuje žádný předchozí eh, test tohoto spolufungování a kvůli tomu byla, je potřeba ještě dále vyjasnit, pokud jde o eh, eh, příspěvky členských států a to se nedalo zvládnout za krátkou dobu. Všichni spoluzákonodárci se však shodli na tom, že to je důležité téma, které by mělo být dotaženo do konce na začátku příštího volebního eh, eh, mandátu parlamentu a že strategie pro kyberbezpečnost musí existovat jednotná, která bude prováděna Evropským, eh, Evropskou unii a že tedy toto centrum je oprávněné. Eh, já bych poprosila pana předsedu, abyste poslal dopis předsedovi parlamentu, aby bylo uzavřeno první čtení na základě toho mandátu k 13. března s tím, že budeme doufat, že příští sbor eh, naváže s rychle s dalšími eh, institucionálními jednáními a že to dokončíme rychle otázky na paní zpravodajku. Není tomu tak. Děkuji paní Julii Redě a za tuto zprávu a není pracovní cesta výboru ITRE do Izraele 16. až 19. prosince 2018. Pan Rubik vedl tuto delegaci a poprosím ho o tuto zprávu. Děkuji. Ta mise do Tel Avivu byla uh, uh, velmi dobrá. Paní Mlinár, pan Levandovský a pan Krasnodebský. Setkali jsme se s mm, velmi zajímavými partnery v technologickém centru BOTA, potom s panem Štajnicem, který byl, je ministrem eh, průmyslu a technologií, kde eh, bylo patrné, že eh, středomorská energetická politika je důležitá. Potom pan Makleb eh, v výzkumném technologickém středisku, kde se, jsme velmi zajímavě diskutovali o budoucnosti, potom s univerzitou v Tel Avivu profesor Ennis, vývoj a výzkum velmi Eh, účinná, prospěšná schůzka v oblasti kyberbezpečnosti. Eh, to, ta schůzka byla pro nás velmi impozantní, ten eh, kontrolní, ten checkpoint, který tam existuje, protože se to i navazuje na to, co děláme v oblasti kybernetické bezpečnosti a potřebujeme eh, rovné podmínky v celé této oblasti. Potom úřad pro inovace, kde se hovořilo o horizontu 2020 a eh, potom s poslední den s agenturou, která je sídlí v Izraeli a já bych doporučil všem kolegům, aby tyto naše partnery navštívili v co nejkratší době, protože je potřeba je podpořit. Děkuji, eh, Pole, za tuto zprávu, otázky na pana kolegu k této cestě do eh, Izraele. Já eh, jako předseda chci říci, že to bylo krásné, ale je třeba skončit a vy se setkáte se zaměstnanci, se sekretariátem i s poradci, eh, doufám v příštím volebním období. Ne všichni to, ale budou, nebudou to úplně všichni. Děkuji za vynikající spolupráci. Je 12.30. Děkuji všem za účast na schůzi, děkuji eh, tlumočníkem a uvidíme se příště někde v Evropě nebo někde jinde na planetě Země.